meine sehr verehrten Vážení a milí eh, kolegové, dámy a pánové, ono Sice je nás tady natolik málo, že nevím, zdráhám se zahájit, ale nechceme trestat ty, kteří tady jsou včas a přece si dovolím zahájit zasedání. Nejdříve sdělení předsedy. Dnes odpoledne drobná změna, nevím, zda uh, Eh, vám eh, to tady je nápadné. Začínáme až v 15.30, protože máme tak nabitý eh, program z toho pohledu by to neměl být problém. Včera se konalo zasedání koordinátorů a já vám nyní oznámím výsledky. Souhlasili jsme s pan Stojanov eh, k imunitu Šimaňský, u, o imunitě Zibera je kolega Speroni, o TTIP, tam je paní Kastex, ta stála zpravodajka, kromě toho jsme se eh, shodli v tom, že paní Cecilia Wikström bude naší představitelkou v té task force, která se týká osob s postižením, že nás bude tedy zastupovat. Tak toto dopadlo tedy u koordinátoru. Pak ještě jedna informace, která se týká postupu k návrhu Evropské komise k um, těm kartelovým žalobám a očkodném. Tam máme pana kolegu Rabkaje a na konferenci předsedu mezi tím se shodla a e, řekla nám, že e, máme postupovat podle e, posílené spolupráce podle článku 50 což znamená, že bude vedoucím výro, výborem Ekon a máme opravdu šibeniční termíny právě proto, že máme uh, v úmyslu vše uzavřít do konce legislativního období 16. prosince, návrhy stanovisek, pak 18. pozměňující návrhy a k 31. lednu by se mělo hlacovat, aby se vše dalo dodržet, eh, takže jsem byl požádán, abych vám to vše sdělil. Tolik tedy moje sdělení a máme jako první na programu zprávu paní Kastex. Jakmile tedy mezi nás usedne, tak si dovolím jí předat slovo. Určitě to bude rychlé. Yes, we are just starting with your report. Please. Takže začínáme vaší zprávou, paní Kastex. Prosím, máte slovo. Bonjour, excusez-moi de mon petit retard. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem zde pozdě. Já si dovoluji zde uvést mé stanovisko k mému návrhu zprávy k zelené knize s názvem vstříc plně integrované dovědelnému světu, e, tématem je konvergence, přizpůsobování se a tak dále. Cílem této zelené knihy bychom se tím mohli zabývat co nejdříve. Chci vám navrhnout změny, ke kterým by mohlo dojít v evropské legislativě, zejména v případě, že si začne konkurovat tradiční a kabelová televize a rovněž v oblasti přístupu k televizi, tedy připojení nabídky kabelových společností, služba video na požádání, video na vyžádání a rovněž televize online, která už je poskytována různými firmami. Je to velice složitá záležitost, protože na jedné straně je to samozřejmě určitá přednost, že máme přístup k televizi online, zejména bydlíme-li někde v zahraničí a díky tomu máme přístup k své televizi ve svém jazyce, ve, ke své regionální televizi. A já vím, že všechna združení, ať už francouzů nebo Italů v cizině, si toho velice váží a cení. Což ale samozřejmě nestojí v cestě tomu, že televize a média online by měla být nějakým způsobem právně upravena a v mnohých zemích už to i existuje. Například eh, poplatky, kvóty na filmy, chronologie médní, eh, kvóty na tu evropskost toho vysílání a tak dále. Takže chtěli bychom zde propojit eh, přednosti, které skýtá přístup online k televizi s ochranou a úpravou financování audiovizuálních médií, stejně jako tomu je u klasických médií. Směrnice nebo budeme zde uplatňovat směrnici o elektronickém obchodu a budeme se na ní odvolávat i v průběhu vyjednávání. Chci rovněž kolegy upozornit na případný dopad rovněž dohody TTIP, tedy té trans- transatlantické dohody s USA, protože na základě této dohody se může stát, že kromě toho eh, evropského aspektu se sem začne zohledňovat i neevropská média. Eh, víte, jakým způsobem se americká mass média vrhají na Evropu, zahlcují například Francii a to působí proti evropské kulturní rozmanitosti a může ji ohrozit. Já tedy vás vybízím k tomu, abychom zkusili mm, zde přijít s legislativou, která je aplikovatelná v rámci SNA a zároveň vše, které bude ladit s těmito cíly. Zároveň bych chtěla o, e, požádat o pozdržení aplikace článku 3, která hovoří o úpravě určitých eh, postupů video na vyžádání. Tedy žádné audiovizuální vysílání by nemusí takto přispívat na tvorbu. Princip audiovizuálních eh, nelineárních médií spočívá v tom, že Oni si sami musí ufinancovat tvorbu programu. My všichni víme, jak veřejnoprávní, ale i jiné soukromé televizní kanály přispívají svými poplatky k tvorbě programu a k kulturní mnohotvárnosti v Evropě. To jsou tedy ty hlavní body, které předkládám kolegům. Paní Lichtenberger, jako... Eh, Děkuji mnohokrát. Já zcela srozum, jsem srozuměná s vaší intencí. Musíme najít mechanizmy, které přinesou větší různorodost menšinových kultur v Evropě. Tyto kultury musíme chránit, aby jaksi nezanikly v konkurenci velkých poskytovatelů, které mají centralizované služby. Rozhodujícím budem je nicméně toto Minulý rok se zjistilo, že až na ty největší členské státy, e, naopak v malých štát, státech e, je veřejná televize e, čím dál má větší roli a je čím dál kvalitnější ve srovnání se soukromými televizemi. To samozřejmě eh, se týká malých členských států, které čelí konkurenci, větší konkurenci než například v Německu eh, nebo Francii. A pak se tady nabízí otázka, eh, co vlastně ještě chráníme. Když řeknu například Slovinsko nebo slovinskou, rakouskou, belgickou verzi, například Fox TV nebo eh, jakékoliv jiné eh, světové stanice tak je otázka, co vlastně chráním. Musíme tedy eh, vzít jaksi ten veřejnoprávní úkol, ten musíme brát eh, vážně a ten eh, musíme bránit, protože když máme stejné množství reklam a stejné množství product placementu, když tam mám stejné množství amerických seriálů, které už běží na všech německojazyčných kanálech po 563. tak vlastně nevím už přesně, co to vlastně chráníme. Nebo proč to, to je naprosto eh, ospravedlnitelné, na tom se shodneme, eh, ale musíme samozřejmě také hlídat kvalitu, eh, kterou je třeba vytvářet. Když máme celou řadu menších prvků, které zkoumáme, tak vidíme samozřejmě, že máme značnou konkurenci, ale když máme stejné seriály e, i na soukromých televizích, které nepožívají této ochrany, e, tak potom máme tu legislativu zastaralou, takže potřebujeme nějaké doplnění e, i v členských státech, kde kde také jsou skladeny požadavky na kvalitu té televize. Rozumíte, jak to myslím? Pro mě je opravdu problém, když vidím po celé Evropě všude stejné seriály, tak potom opravdu nevím, co to vlastně chráníme. A ty a ty seriály nejsou většinou evropské produkce. Takže to nadnáším k zamýšlení a myslím si, že by to mělo být také nějak zastoupeno v té zprávě. Ano, to je ten problém, že veřejné televize se učí od soukromých a ne naopak. Nikdo další se nehlásí o slovo? Paní Kastex, chcete k tomu ještě něco říci? Já bych chtěla jenom říci, že zcela souhlasím s Evou a opravdu si myslím, že musíme zdůrazňovat přesně toto. Ve článku 4 mého stanoviska říkám, že všechna média by měla přispívat k evropské produkci. A e, mohli bychom tam přidat dodatek, který by e, který by se zmiňoval o tom e, kulturním úkolu podporovat evropskou rozmanitost. Protože všechna ta opatření, která máme, by měla být zachována a posílena bez ohledu na platformu. Pokud jde o seriály, tak to je nový druh produkce. Ty v podstatě nahrazují filmy v dnešním televizním vysílání. A ti největší producenti a režiséři začínají natáčet seriály a mají o tuto formu zájem. A e, právě proto máme, právě proto se zvyšuje kvalita evropských seriálů. Děkuji, paní Lichtenberger. Ano, a především musíme zařídit ještě jednu věc, a to je taky nesmírně důležité, abychom e, mezi evropskými e, státy navodili výměnu, protože když všichni kupují stejné seriály, tak to k ničemu není, když to kupují v nějakých balíčcích od velkých poskytovatelů. A e, já bych ráda například se dívala na francouzské, tele, na francouzské televizní seriály, ale nejsou, nejsou k dostání. Ne, nevysílají se, protože ty mechanismy výměny nejsou dostatečně nastavené. A je potřeba, aby bylo možné přejímat takto eh, produkci přes hranice. Některé státy jsou v tom dobré. Eh, dávají seriály například v původním znění s titulky, čímž zvyšují jazykovou vybavenost a i to jsou prvky, které by měly být do té zprávy začleněny. Eh, já já si myslím, že ten systém ochrany by měl vést k něčemu lepšímu. Děkuji. Děkuji. E, teď e, tedy to uzavřu. Pozměňovací návrhy do 29. listopadu. E, hlasování bude 17. prosince. A teď se dostáváme ke třem různým zprávům kolegy Sájera, které se všechny týkají problémů komitologie a následných procesů a dám slovo kolegu Sájerovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za příležitost eh, seznámit vás tedy s eh, výsledky eh, těchto tří legislativních návrhů. Komise je tedy konečně předložila, což je vynikající vývoj. Každopádně i přesto bych chtěl dodat, že jsme je chtěli vidět o něco dříve. Hovořilo se o tom již v roce 2008 a komise nám slíbila, že toto slaďování proběhne tak, abychom ho mohli dokončit ještě v průběhu mandátu tohoto, eh, tohoto parlamentu. Já doufám, že je to pořád ještě realistické, nicméně eh, každopádně jsme teď pod poměrně velkým časovým tlakem. Takže z tohoto hlediska bych chtěl požádat kolegy o spolupráci. Já jsem již minulý týden během konzultací s pomocí našeho pana předsedy. Požádal tedy eh, předsedy výboru. Jedná se o horizontální otázku, je to opravdu důležité. Eh, týká se to celkem devíti různých výborů. Eh, chci říci, že pokud se nám to podaří dokončit ještě do konce našeho mandátu, já doufám, že se nám to podaří, tak v podstatě tuto část eh, slaďování dokončíme. Je to část, která Evropskému parlamentu přizná poměrně velké pravomoci, což je důležité. Myslím, že tedy není. Myslím, že tomuto jsme se věnovali už asi před 6-7 lety, pokud jde o RPS. A vyjednávání, která jsme tehdy prováděli, nám posloužila i teď. Ty tři legislativní návrhy jsou trošku mm, odlišné povahy. Jak jsem řekl, jedná se o horizontální otázku a pro náš výbor je velmi důležité, abychom si ponechali kontrolu a přehled nad celým tímto návrhem. Je tedy v zájmu parlamentu, aby existoval výbor, a nejvodnější je tedy k tomu náš výbor, aby existoval výbor, který dohlédne na celý tento proces eh, tak, abychom měli vytvořený sladěný horizontální přístup. Takže abych vás seznámil s těmi návrhy jeden po druhém. Tento eh, balíček spadá do eh, pravomoci výboru pro právní záležitosti nepředpokládám, že tady mm, jsou tedy velké eh, problémy. Ten druhý návrh se týká již několika různých výborů, nicméně je to stále v souladu s pozicí ehm, parlamentu, že bychom chtěli aktiv přenesené pravomoci, především tedy v této oblasti. A třetí návrh, eh, to je mm, opravdu takový vše zasahující návrh, říkáme tomu návrh omnibus, je to, chtěl bych připomenout, etymologii, je to eh, eh, výraz, který výraz tedy omnibus, který se mimo jiné také používal pro autobusy, na rozdíl od automobilů, které byly pouze pro jednotlivce, tak tyto autobusy byly pro všechny, používal se proto výraz autobus. Takže tyto, eh, tento výraz omny, eh, z toho výrazu potom zmizel, zůstal nám jenom ten bus a proto říkáme tedy autobus. Takže to jen abych eh, si tady trošku využil svého tady své minulosti vycházející z jazyku. Takže proto se tomu říká omnibus návrh, protože se to týká široké palety legislativních aktů a z tohoto důvodu je tento třetí návrh trošku problematičtější, protože se týká tolika různých oblastí. Nicméně, abychom tento proces trošku usnadnili, a já se nejsem jistý, jestli to všechny výbory přivítají, protože jsme jim dali velmi krátké časové lhuty. Nicméně všech devět výborů, kterých se to týká, by teď měli obdržet dopis, ve kterém jsou tedy informovány o této krátké lhůtě eh, do 12. prosince mají tedy čas na to, aby vypracovali stás, svá stanoviska. K tomuto návrhu ta svá stanoviska předloží našemu výboru eh, a tím nám tedy dají mandát pro vyjednávání. Je, dodržení tohoto termínu je tady opravdu jedinou možností, jak celou tu věc můžeme dokončit. Pokud jde o obsah, podobně které vzhledem k tomu, že se jedná tedy o takto širokosáhlé nařízení, tak eh, tam předpokládáme, že bude tady mnoho různých podrobností, nicméně v tuto chvíli si ponecha, počkáme tedy nejprve na ta stanoviska. Já bych eh, chtěl, abychom to pojednávali maximálně neutrálně. Eh, těšíme se na návrhy všech kolegů. Jedná se o pravomoci kolegů, takže myslím, že nám tu všem jde o stejnou věc. Všichni chceme, aby parlament tyto pravomoci eh, měl ve vztahu ke komisi, ačkoliv nejsme tedy mm, úplně mm, se vším spokojeni, nicméně domnívám se, že bychom všichni měli tento návrh eh, podpořit je důležité, aby tu eh, se objevil ten prvek demokratické kontroly a dohledu ze strany parlamentu. Takže to je rozhodně prvek, který si zaslouží podporu všech eh, členů této sněmovny. Takže toto jsem chtěl tedy říct eh, na úvod. Samozřejmě, že v nadcházejících týdnech se těmto třem návrhům budeme velmi intenzivně věnovat. Ano, tři omnibusy, to už vypadá na konvoj, paní Lichtenberger. Ano, ale téma je to taky určitý konvoj. Podívejme se na uh, ty trendy v současném legislativním období, kde musíme jakoby eh, stisknout, eh, tedy šlápnout na, brdu, na brzdu včas tak, abychom byli schopni i využít všech výsad, které nám skýtá Lisabonská smlouva. Vidíme to eh, v našem výboru a taky v jiných, například ve výboru pro dopravu, kde vlastně v tom tématu aktu v přenesené pravomoci je vlastně vše, včetně kritických politických rozhodnutí, kde najednou se ukáže, že si to někdo může rozhodnout, aniž by se musel na parlament vůbec obracet. Takže tady máme dva problémy. Za prvé, obecný trend vše házet do pytle se jménem Delegated Acts, což je jeden extrém a druhý je, že rada se snaží vše předělat na eh, ty Implemented Acts, čili eh, na ty prováděcí. Takže nakonec Eh, kde jsme my v tom. Já vám dám příklad. Když například jsme měli zavádění toho eh, přeshraničního dopravního systému, toho slaďování těch kolejí, a to se týká i eh, počítačových programů, tak jsme měli různé systémy v různých členských státech. Nyní máme jeden společný systém, i s finanční podporou se to podařilo a nyní se některé státy pokoušejí používat verzi počítačového programu, která ale není pak eh, kompatibilní s těmi verzemi téhož z jiných členských států. Takže vlastně totéž, ale v jiném hávu. Což eh, se projevuje v mnohých eh, složkách, ať už sociálních nebo jiných. Někdy je to oprávněné, protože některé záležitosti nejsou tak lehce implementovatelné pokud ten tradiční právní systém nabízí jiné možnosti, například britské eh, britské legislativní eh, systémy a podmínky. Ale co neznamená, že bychom měli takto s touto praxí eh, pokračovat, protože to by pak v praxi znamenalo, že my se vynasnažíme, seč můžeme vytvořit společná celoevropská pravidla, která by měla přispívat ke společnému evropskému prostoru, něčeho, co bude sladěné a pak si Členské státy sice pod heslem evropského práva či sladěvání s evropským právem, ale vlastní verze eh, toho práva, které znovu nebudou vzájemně ladit. Takže i to musíme nějakým způsobem postihnout. A otázka zní, my jsme naformulovali určitá práva a pravidla. A otázka zní, jsou praktická, jsou použitelná, fungují. A na druhé straně se musíme tázat, jaké tady máme trendy, které jdou proti duchu Lisabonské smlouvy, například eh, ty tendence těch prováděcích aktů, aktů v přenesené pravomoci v přehnaném použití, podívat se na vše společně, globálně, a ještě jednou to proskoumat z pohledu ducha Lisabonské smlouvy, který hovoří o silnější parlamentarizaci celoevropské úrovně. Srovnat to tedy s situací, jak v praxi v současné době vypadá a pak snad, ať už eh, s radou i s komisí projednat vše a vyslat jim to poselství, že právě tyto trendy právě v současném období zdá se neustále posilují a z mého pohledu tedy je ten směr nesprávný. A že to parlament tedy nebude v dlouhodobém měřítku akceptovat. My tady hlasujeme Snažíme se tedy učinit svět lepším a komise si pak dělá, co chce a členské státy si to zase roz tříští v té další fázi eh, podle své modly, takže pak kam jsme dospěli? No vlastně nikam. Takže vlastně se tím redukuje úloha parlamentu na eh, takového spolulegislátora v tom rámu, který tam někde patří, a něco musí e, spolu e, podepsat, ale v podstatě ten duch tím naplněn není a to není správné. Děkuji paní Lichtenberger, říká předseda pane kolego Sajere, chcete k tomu ještě něco dodat? Já v podstatě souhlasím s tímto směrem, myslím, že to budou e, náročná vyjednávání, ale v tuto chvíli se, jak se nevidíme důvod, proč se do toho nepustit, v zásadě nevidíme eh, problém. Myslím, že v některých konkrétních bodech již můžeme dosáhnout pokroku a že bychom ho mohli tedy doskočit. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost již před několika lety, takže je opravdu eh, na čase, abychom to dokončili. Již máme dostatečné spoždění, takže je potřeba s tím pohnout. Eh, nechci se eh, také eh, jak si uhýbat před tím, že jsme pod časovým tlakem. Domnívám se, že důležitější je ten obsah, je to důležitější než to, že jak se nemáme příliš mnoho času. Nicméně chci poděkovat eh, panu předsedovi Linemu za jeho pomoc. Včera jsem byl v Aténách a e, nebojte se, nezahájil jsem tady žádná vyjednání, ale jen jsem se tak ptal, e, jak se řecké předsednictví představuje e, začlenění této otázky. Řecké předsednictví tedy mi řeklo, že se na to velmi těší a doufám, že s nimi tedy, že s řeckým předsednictvím budeme moci dobře a úspěšně spolupracovat. Také eh, potřebuji, aby eh, všichni eh, kolegové sdělili ve svých politických skupinách, že tady se nejedná o žádné zvláštní zájmy, opravdu by to mělo být co nej, nejneutrální, nejneutrálnější. Je důležité, abychom to dosáhli eh, tedy obhajoby těchto pravomocí Evropského parlamentu. To je tím cílem. Děkuji kolegu Sajerovi. Eh, já si myslím, že budeme pomáhat, eh, jak to jen půjde, abychom tento konvoj dovedli do cíle. A těším se také na spolupráci s, s, s radou a na to, jak se budou řešit akty provádět přede své pravomoci a prováděcí akty. Na řadě je kolega Stojanov se svou zprávou, ale ten tady není. V 10 hlasujeme, takže teď přerušíme schůzi do 10 hodin. Nic jiného na agendě nemáme, co bychom teď mohli probrat? Stojanov. Stojanov, ja. Also, das ist ein Takže máme tu návrh eh, my nemůžeme v případě eh, kolegy Stojanova dělat nic jiného, než stanovit lhutu pro pozměňovací návrhy. To můžeme udělat, takže lhuta pro pozměňovací návrhy je 29. listopadu v poledne ve 12 hodin. A to je to jediné, jinak eh, tady není co dělat, takže přerušujeme schůzi do 10 hodin. Ale 29. ist 29. to je extrémně krátké, to je tento týden. Vážení eh, kolegové, eh, kolegyně, jsme usnášení schopní eh, pět. Máme tedy, začněme hlasovat. Celá řada bodů bydla odložena, zbylo jich pouze několik. Bod šestnáct jako první. Zpráva kolegy saera k těm prováděcím a přeneseným pravomocem. Ano, přecházíme k hlasování. Ein Hinweis noch, der Kollege Masip hat uns hier vorne eh, ještě kolega Masep tady eh, avizoval, že si zapomněl hlasovací kartu, takže eh, sociálním demokratům vždycky započítáme o hlas více, ano? To ničemu neuškodí. Je to logické řešení pro toto hlasování. Leda, že by kolega Masep hlasoval jinak než jeho frakce, ale to nepředpokládáme. Takže začneme hlasováním. E, pozměňovací návrh 5. E, hlasujeme e, ano nebo ne. Zdržení znamená, že musíme hlasovat odděleně a potom elektronicky. Takže pozměňovací návrh 5 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 6 od Sajra pro, proti, přijato. 7 pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 0 nebo O, nebo co to je pro, proti, přijato. 10 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, přijato. 16 sire pro, proti, přijato. 17 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, přijato. Potom eh, tady je titul, kde má být něco doplněno, o tom se nehlasuje, takže 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, přijato. Kompromis 5A pro, proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. 1 pro, proti, přijato. 2 pro, proti, přijato. Ekon 1 pro, proti, přijato. Ekon 8, tady, teď se týká to textu pro, proti, přijato. Ekon 9 pro, proti, přijato. Ekon 12 pro, proti, přijato. IMP 4, proti, přijato. Libe 1 pro, proti, přijato. Libe 2 pro, proti, přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. Kompromis 15 pro, proti, přijato. 3 pro, proti, zamítnuto. Potom tu máme eh, tady nové, nové znění, tady o tom se nemusí hlasovat a dále máme kompromis 16 pro, proti, přijato. ITRE 2 pro, proti, zamítnuto. ITRE 4 pro, proti, zamítnuto. ITRE 6 pro, proti, přijato. ITRE 7 pro, proti, zamítnuto. Empl 1 pro, proti, zamítnuto. Empl 2 pro, proti, zamítnuto. Empl 5 pro, proti, zamítnuto. Peš 4 pro, proti, zamítnuto. Peš 5 pro, proti, zamítnuto. Tran 2 pro, proti, zamítnuto. Tran 10 pro, proti, zamítnuto. Envy 3 pro, proti, přijato. Envy 8 pro, proti, zamítnuto. DV1 pro, proti, zamítnuto. DV2 pro, proti, zamítnuto. DV4 pro, proti, zamítnuto. DV6 pro, proti, zamítnuto. Ekon 10 pro, proti, Zamítnuto. Ekon 11 pro, proti, zamítnuto. Libe A pro, proti, zamítnuto. Libe B pro, proti, zamítnuto. Libe C pro, proti, zamítnuto. Libe 3 pro, proti, zamítnuto. Libe 4 pro, proti, zamítnuto. Libe 5 pro, proti, zamítnuto. Potom zpráva jako celek elektronicky plus maseb. Und Zvěvka, gut. A, a Zvěvka? Takže máme tu no, no, 19 a 2, to je 21 proti, žádné zdržení, eh, žádný, žádný hlas proti, takže gratuluji zpravodaji. Pak se dostáváme ke zprávě kolegy eh, Cvěvky, Justice Scoreboard Chcete k tomu ještě něco uvést? Ne, takže budeme rovnou hlasovat. Kompromis 1 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato. 2 na dva části, takže dva první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, to ověříme elektronicky, druhá část elektronicky. Dobrá, 12 pro, 10 proti. Přijato. 3. Makovej pro, proti. Přijato. 4 pro, proti, přijato. Pět pro, proti, zamítnuto. Šest pro, proti, zamítnuto. Sedm pro, proti, zamítnuto. Dva pro, proti, přijato. A nyní ústní pozměňovací návrh od socialistů. Tak je to tady napsáno ústní pozměňovací návrh ze strany sociálních demokratů, který mám připustit a bylo mi signalizováno i má se o něm hlasovat. Není tomu tak? Tak to mám já na seznamu. Takže vůbec neexistuje žádný ústní pozměňovací návrh, nemusíme o ničem hlasovat. Oficiální seznam je z rukou sekretariátu a ti tvrdí, že neexistuje nic takového jako ústní pozměňovací návrh. Dobrá, 12 pro, proti, Zamítnuto. 14 pro. Proti. Zamítnuto. 15 pro. Proti. Přijato. 17 pro. Proti. Přijato. 18 pro. Proti. Přijato. Kompromis 3 pro. Proti. Přijato. Přicházíme ke kompromisu 4 pro. Proti. Přijat. 5, 25 pro. Proti. Přijato. 27 pro, proti, zamítnuto. 26 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, zamítnuto. 32 a 33 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, Zamítnuto. 34 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, to si ověříme. 38 elektronicky, prosím. Also, 13 13 proti a 9 pro. Takže já to 12 proti a 9 pro s Masipem, tedy zamítnuto. Dobrá. Ani nevím, u kterého čísla jsme skončili. 38. Aha. Dobrá. Takže zpráva jako celek v pořádku, hlasujeme elektronicky. 15 dafür. 15 pro, 6 proti. Nikdo se nám nezdržel. Srdečně blahopřeji zpravodaj. A přecházíme nyní ke zprávě Lopez Isturus White. To je o praní peněz. Pan kolega Lopez je mezi námi. Chce k tomu něco dodat? Ne. Tak přímo hlasujeme. si návrh 5. Pro? Proti? To nebylo jednoznačné. Ještě přece jen elektronicky ověříme. 14 8 14 pro, 7 proti přijato, 34 pro, proti, zamítnuto, 35 pro, proti, zamítnuto, 6 pro, proti, Zdá se, že přece jen ve většině byli ti, kteří to chtějí schválit, ale ověříme to ještě pro jistotu elektronicky. Přijato 13 k 8. 36 pro. Proti. 36 rovněž ověřujeme. 13. Přijato 13 k 9. A přecházíme k 7 a 37 pro, proti, přijato. 7 eh, a 38 pro, proti, přijato. 7, odstavec 3 pro, proti, Přijato přece jen. 37 a 30, ne, to už jsme vyřídili. 39, takže 39, kdo je pro, proti? Zamítnuto. 8 pro, proti? Osmičku ověříme. Dvanáct 12 je pro, 10 je proti, takže přijato. Devítka pro, Proti? I devítku ověříme, ani ta není jednoznačná. Abstimmung über 9 ist eröffnet. dafür, 7 dagegen angenommen. Přijato 15 k 7. Desítka pro, proti. Stejná většina, jedenáctka pro, proti. Přijato. 40 pro. Proti. Přijato. 41 pro. Proti. Přijato. 42 pro. Proti. Přijato. 43 pro. Proti. Přijato. 44 pro. Proti. Zamítnuto. 12 pro. Proti. Přijato. 4, 45 je vyřízeno. 46 pro, proti. Zamítnuto. 47 pro, proti. Zamítnuto. 48 pro, proti. Zamítnuto. 13 pro, proti. Přijato. 49 e, e, pro, proti. To si musíme ověřit. Takže 49. 8 dafür, 14 dagegen ab. Takže zamítnuto 14 proti 8. 15 pro, proti. Ani to upřímně řečeno, 50, 50 nebyla jednoznačná, hlasujeme ještě jednou o 50 elektronicky. 9 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Zamítnuto 13 k 9. 51 pro, proti. Eh, zamítnuto 14 pro, proti. Přijato. 53 pro? Ne, to není vyřízeno. Takže 53, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 15 pro? Proti? Přijato. 16 pro? Proti? Přijato. 17 pro? Proti? Přijato. 54 pro? Proti? Zamítnuto. 18 pro? proti, přijato. 55 pro, proti, zamítnuto. 56 pro, proti, to nebylo jednoznačné. 56, prosím, elektronicky. Ještě nám chybí dva hlasy. Tak a máme to všechno. 11 k 11, tedy zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 58 pro? Proti? Zamítnuto. 59 pro? Proti? Zamítnuto. 16, 60 pro? Proti? Zamítnuto. 61 pro? Proti? Zamítnuto. 62 pro? Proti? To nebylo jasné. 62. Elektronicky prosím, ještě jednou. No. 9 pro, 13 proti, tedy zamítnuto. 19 pro, proti, přijato. 63 pro, proti, ani to mi nepřipadalo jasné. 63 elektronicky, prosím. Ještě nám chybí dva hlasy. A ještě jeden. A máme 16 proti, 5 pro, to je jednoznačně zamítnuto. 64 pro, proti, Zamítnuto. 65 pro. Proti. Přijato. 20 pro. Proti. Přijato. 66 pro. Proti. Zamítnuto. 67 pro. Proti. Zamítnuto. 68 pro. Proti. Zamítnuto. 69 pro. Proti. Zamítnuto. 70 pro. Proti? Zamítnuto. 71 pro? Proti? Zamítnuto. 72 pro? Proti? Zamítnuto. 73 pro? Proti? Zamítnuto. 74 pro? Proti? To myslím, že tady byla většina proti, ale ověřujeme. 74, prosím. 9 dafür, 13. 9 eh, pro, 13 proti. Takže zamítnuto. 75 pro, proti. Zamítnuto. 76 pro, proti. Zamítnuto. 77 pro, proti. Zamítnuto. 21 eh, pro, proti. Přijato. 22 pro, proti. Zamítnuto. 23 pro, proti. Přijato. 24 pro, proti. Přijato. 25 pro, Proti? Ověříme. 25. Ještě jednou elektronicky, prosím. Das sind äh, 12. 12 pro, tedy přijato. 26 pro, proti, zamítnuto. Jednička. Takže přece jenom hlasujeme o ní pro, proti, přijata. 27 pro, proti, zamítnuta. 28 pro, proti, zamítnuta. 29 pro, proti, zamítnuta. 2 pro, proti, přijata. 30 pro, proti, to není jasné. O 30 ještě jednou elektronicky, prosím. Das sind. A máme 11. 11 je tedy zamítnuto. A e, 3 a 31 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, zamítnuto. 33 pro, proti, zamítnuto. A nyní celé stanovisko hlasujeme elektronicky, prosím. Das sind 14 dafür. 14 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Gratulujeme zpravodaji, takto jsme se usnesli. A přecházíme k další zprávě. To je zpráva pana Zvěvky. Um, informace doprovázející převody peněžních prostředky. Ne, hlasujeme. Für. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato 6 pro, proti, přijato 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, většinou přijato, 19 pro, proti, zamítnuto 20 pro, proti, přijato 21 pro, proti, přijato. 9 je stažena, 22 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, Přijato. 24 pro. Proti. Zamítnuto. 25 pro. Proti. Přijato. 26 pro. Proti. Zamítnuto. 27 pro. Proti. Přijato. 28 pro. Proti. Zamítnuto. 29 pro. Proti. Zamítnuto. 30 pro. Proti. Přijato. 31 pro, proti, zamítnuto. 32 pro, proti, zamítnuto. 33 pro, proti, to nebylo jednoznačné, eh, ověříme to. A ah ja 10 dafür, 11. 10 pro, 11 proti, zamítnuto. Ne, naopak, omlouvám se, musím započítat pana Masepa na správné zprávy, takže 11 pro, 10 proti, přijato, tak je to správně. 34 pro, proti, to také nebylo zrovna jednoznačné, takže 34 elektronicky. So, jetzt haben wir 10 Takže 10 pro, 12 proti, zamítnuto. 35 pro, proti, zamítnuto. 36 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. 12 pro, proti, to nebylo jednoznačné. 12 elektronicky. Ještě chybí jeden hlas. Das waren 13 dafür, 8 13 pro, 8 proti, přijato. 13 pro, proti, zamítnuto. 1 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, zamítnuto. 18 bez těchto vyjmenovaných slov v první části pro, proti, přijato. Teď tato slova pro, proti, přijato. Dan Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Přijato. A stanovisko jako celek elektronicky. So. 22. Takže 22 pro, nikdo, zdrž, nikdo se nezdržel, nikdo proti. Gratuluji zpravodaji. Tak a přecházíme ke zprávě Baldasáre, má, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům, kteří přispěli k tomuto dokumentu. Vždycky jsem dostával informace velice rychle a velice si cením jejich příspěvků postupu a chtěl bych zejména zdůraznit, že jsem spokojený s pozměňovacím návrhem paní Kastex, který opravdu osvětlil problém, který si zasluhuje patřičnou pozornost. Tedy jde o internetový protokol IP protože tu existuje praxe, kdy je nahrávána celá řada operací ze stejné eh, IP adresy aby, byl, aby, byl uměle navýš, aby byla uměle navýšena cena zboží, protože se pak ukazuje, že je vícekrát vyhledávána. To má potom negativní dopad na eh, hospodářskou soutěž a tvoří to velice vážné riziko eh, pro uživatele. Takže doufám, že komise přijde s návrhem, které eh, tento jev vyřeší. Děkuji. Děkuji za poznámku a hlasujeme. Pozměňovací návrh 1, paní Taylor pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 2, Stojanov pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, Stojanov pro, proti, přijato. 4, Martin pro, proti, přijato. 5, Kastex pro, proti, přijato. 6, Martin pro, proti, zamítnuto. Stanovisko jako celek elektronicky. 22 dafür, keine Enthalt. 22 pro, e, žádné, pro, žádné hlasy proti, nikdo se nezdržel, gratuluji zpravodaji a dostáváme se k Axelu Fosovi a právnímu základu, prosím. Děkuji. Tady jde o návrh směrnice k kolektivnímu vnímání práva autorského a ochrany a tady bychom rádi přiměřený právní rámec pro eh, to, co může být pak zpravováno autorskou společností kolektivně a předpisy pro zlepšení vedení eh, těch účtů, transparentnost a sledování. Otázka zjednodušení právního základu, i když je to relativně technická záležitost. Podobný případ už jsme řešili v roce 2011, kde šlo o přípustné způsoby vyhodnocování hodnoty a tam jsme rovněž vylepšili právní základ. Komise navrhuje článek 50 odstavec 2g. Eh, ve spojení s 53 a 62. V trilogu jsme vždy zjišťovali stejně jako minule, u toho případu stejně tak nyní, že vlastně to není právní základ a proto ten správný eh, právní základ musí být právě článek 50 odstavec 1 ve spojení s, těm, s tím 53 a 62 a proto to tady takto navrhujeme. Má někdo námitky, odlišný názor, takže pozitivně hlasujeme. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Je někdo snad proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Nikdo výborně, tak to jsme se usnesli. A zůstáváme u toho tématu, ale z trochu jiného pohledu, totiž výsledky trilogu. Tam si to ještě musíme vše požehnat tomu. Eh, paní kolegyně Galo, prosím. Président, eh, je veux dire un seul mot. Merci à mes collègues. Eh, Nejprve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům Eh, ochrana autorských práv v digitálním světě je důležité a náročné téma. Eh, díky za tu debatu, která tomu proběhla, bylo to velmi zajímavé. Ano, děkuji. Já chci pouze připomenout, že se jedná o velice starodávné téma. My se s tom, tím zabýváme už od předposledního legislativního období a je to z podnětu parlamentu, srdečně blahopřeji, je to skvělé, že to konečně vedlo k nějakému konkrétnímu výsledku a že už vidíme konec tohoto běhu na dlouho trať. My jsme opravdu museli vrtat velice tlustá prkna, provrtávat se, bořit se do toho, aby se to povedlo a přece jen se podařilo. Já prosím, aby všichni, kteří jsou pro, zvedli ruku, kdo je proti, zdržel se někdo, jednomyslně schváleno, opravdu srdečně blahopřeji zpravodajce a všem, kteří k tomu přispěli. Paní Lichtenberger, já paní kolegyně Echera vyřídím, paní kolegyni, že její úmysl se kterým jsem přišla na začátku tohoto století, se naplnil a paní kolegyně Galo opravdu pokračovala v tom též duchu. A teď tady máme přepracované znění zprávy, pan kolega Speroni tady není, a omlouvám se, je tady pan kolega Speroni, máte slovo, pane kolego. Grazie. Eh, děkuji, pane předsedo. Jedná se o eh, přepracované znění. Máme k tomu kladné stanovisko právních služeb všech tří institucí. Já s tím tedy souhlasím, takže doporučuji hlasovat pro. OK, danke. Dann... Dobrá, díky. Takže i o tom nyní budeme hlasovat. Zvedněte ruku, pokud jste pro. Je někdo snad proti? Zdržel se někdo? Jednomyslně schváleno. Blahopřeji panu kolegovi z Peronimo. Paní Lichtenberger ještě jednou. Pouze k informaci. Ve výboru pro dopravu se ještě jednou debatuje o tom, co zde e, bylo správně zjištěno, e, jak se to uvede do praxe. Členské státy opravdu se zdráhají a i tam se musí provrtat velice trustou zdí, víme o tom. A nyní paní Tajn, Evropský soudní dvůr. Ano, vážení kolegové, jako minule jde o zvýšení soudců Evropského soudního dvora. Zde v právním výboru 10. července letošního roku jsme už hlasovali. Od té doby bohužel na radě ještě nedošlo ke shodě. V skutku naopak je navržen jiný systém jmenování soudců. Ehm, Litva přednesla takový klíč eh, původu těch soudců a tím by mělo dojít ke zdvojení počtu soudců. Pokud se členské státy nedohodnou, se kterých států by měli ti soudci pocházet, tak se prostě řeklo jednoduše, ještě jednoho přidáme z každého členského státu. Já vím, že soudní dvůr řekl, že potřebuje 12 nových soudců, nikoli 28, ale když vidíme, jak se vyjednává o rozpočtu, hádáme se o každé euro, které bychom se měli utratit navíc, takže je to úplně nezodpovědné, když se řekne, nedohodneme se na počtu soudců, tak dáme každému státu dodatečného soudce a každý takový soudce stojí se vším všudy milion eur, takže to chci připomenout. Eh, bohužel se nepodařilo začít debatovat o tomto s radou, že by se prostě soudci měli jmenovat podle svých schopností a kvalifikací specializace nezávisle na tom, z jakého státu pocházejí. Nikoli jeden na stát. My chceme ale členské státy donutit tomuto postupu, takže já navrhuji, abychom v plénu o tom hlasovali už na prosincovém zasedání, protože zatím není žádná naděje, že by se do té doby v tomto legislativním období podařilo něčeho na radě dosáhnout. A pokud to ale přehlasujeme my, tak bychom měli výhodu v tom, že by to už začalo platit pro další eh, legislativní období, takže prosím, podpořte mě, hlasujme v prosinci, protože, jak už jsem řekla, na té radě je to v patové situaci, zejména to ani nepatřilo k prioritám litevského předsednictví a myslím, že ani to nebude bezpodmínečně patřit k prioritám řeckého. Děkuji. Z mé strany pouze takový podnět. Možná v souvislosti s těmi náklady bychom mohli eh, vznést dotaz, zda bychom nezavedli soudní poplatky v Lucemburku, zejména když máme eh, ty konkurenční kauzy, tu hospodářskou soutěž. Tam bychom rychle dospěli k situaci, kde eh, každý soudce najednou bude produkovat větší výnos neto, než co stojí. Takže to bychom mohli zvážit v té souvislosti. Možná, že to nepatří, ano, nespadá do toho legislativního návrhu, ale eh, zjednodušilo by to situaci. Ono to je přece normální, že se musí platit, jinak nevím, proč bychom takovou službu měli poskytovat, paní Lichtenberger. U takových otázek ale musíme přemýšlet o to, jestli když to uděláme obecně, tak potom eh, to nezmění okolnosti eh, přístupnosti, nejen v, v případech hospodářské soutěže, ale i například pro e, obyčejné lidi v, případě, e, v případech týkajících se lidských práv, ale e, pokud jde o případy hospodářské soutěže, tak tam by to mohlo být motivací, aby zkrátka se nesoudili o každé maličkosti, například 5 centimetrů velikost nějakého auta, aby se to neposuzovalo ale mně jde spíše o to, abychom jaksi ne vybírali soudní poplatky za kauzy lidských práv. To by potom mělo prohibitivní účinek. To by v žádném případě tak být nemělo. Ale měli bychom, se, eh, měli bychom umožňovat eh, obyčejným občanům, aby měli lepší přístup k soudnímu dvoru. Ano, a také samozřejmě v případě eh, pracovního práva, ale umím si to představit v tržní oblasti a oblasti hospodářské soutěže. Pan Svěvka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit ten návrh, se kterým přišla Alexandra Tain. Totiž eh, uzavřeme vše tady na půdě parlamentu, ono se to už přece jenom nějakou dobu táhne. A nyní otázka zvážení poplatků soudních se zdá eh, případná. Já nečekám, že by se na radě našlo nějaké smysluplné řešení ale na druhé straně já mám vlastně takovou tichou radost, že těch soudců bude více, protože se tím zkrátí doba, eh, jak dlouho musíme čekat, než tribunál k něčemu vůbec dospěje. Takže možná ten zlat, ta zlatá střední cesta bude spočívat v tom, že zavedeme poplatky, alespoň v tom segmentu těch kaus, u kterých je to možné. To se zdá logické. Děkuji kolega Masip pane Tato debata je velice důležitá. Eh, bude zcela zásadní pro to, jak budeme tuto věc řešit. Navyšuje se počet eh, finančních prostředků, eh, které je potřeba vynaložit na práci jednoho soudce. Myslím, že je tu důležité, abychom podpořili Alexandru Tajnovou a řekli prostě dost. Členské státy musí převzít zodpovědnost eh, za soud Je potřeba, abychom se tedy nějak dohodli. Děkuji kolega Stojanov. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl původně eh, pro eh, ten nový návrh legislativy, hlasoval jsem pro, eh, pro zvýšení počtu soudců, ale je tu ještě jeden problém. Když máme méně než 28 soudců, tak potom tu nastává e, nerovnováha, nerovné postavení jednotlivých zemí u Evropského soudního dvora. E, na druhé straně e, by jmenování 28 nových soudců přineslo veliké náklady, jak říkala paní Tajn. Váš návrh, pane předsedo, by mohl oba tyto problémy vyřešit do jisté míry, ale potom je otázka, jestli soudní poplatky by pokryly nebo redu, redukovaly eh, náklady na ty nové soudce, tak potom bychom mohli jmenovat 28 nových. A eh, paní Tajn, měli, měla byste eh, být v klidu, nikde na světě nejsou eh, soudní poplatky za kauzy eh, lidských práv, tam jde o blaho občanů. Paní Tajn, prosím. Děkuji za prvé kolegům za jeho souhlas. Eh, doufám, že to projde hlasováním. Jak říkám, ty soudní poplatky eh, nejsou předvídány tady v tomto postupu. Eh, já nevím, jak by to vypadalo v oblasti hospodářské soutěže. Neskoumala jsem to, ale chtěla bych jenom zmínit tady kolegovi, že už jsme měli mnoho návrhů jak řešit těchto 9 až 12 soudců, jak je jmenovat a jak říkám, každý členský soudce má, každý členský stát má svého soudce a jde tu pouze o dodatečné soudce, aby vyřešili eh, zátěž, pracovní zátěž a na soudní dvůr sám říká, že stačí 9 až 12 soudců. A myslím si, že bychom to tedy tak měli ponechat Samozřejmě jsou tu problémy s délkou e, řízení a to by právě vyřešilo 9 nebo 12 soudců, ten přesný počet je ještě předmětem diskuze, ale chtěl, by, chtěl bych ještě zmínit, co jsem zapomněla. Soudní dvůr souhlasí s tím, abychom teď hlasovali, abychom jaksi postrčili dodatečně ještě radu aby i e, rada dokončila za řeckého předsednictví tuto problematiku a dospěla k nějakému výsledku. Děkuji. Děkuji, takže ano, budeme hlasovat na plenárním zasedání. E, tento bod je tedy uzavřen a dostáváme se ke zprávě kolegy Baldassareho, Prosím, máte slovo. Grazie, Prima di entrare... Děkuji, pane předsedo. Podíváme-li se obecně na tento návrh, máme k němu 161 pozměňovacích návrhů, to, co jsem předložil návrh zprávy. Nebudu... Nejprve mi tedy dovolte, abych eh, vyjasnil některé věci. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, je potřeba nezapomínat na určité principy toho návrhu. Jak si té celkové vize, kterou se tento návrh řídí. Za prvé se tedy jedná o rozsah působnosti tohoto návrhu. Já jsem se setkal s celou řadou zúčastněných eh, stran, kde se tedy hovořilo o sociální odpovědnosti podniků. Možná, že to vypadá jako taková zkratka, ale přesto by to mohlo zcela změnit eh, vnímání tohoto návrhu. Tady nejde o to, abychom regulovali sociální odpovědnost podniků, ale o to, jak upravit zveřejňování nefinančních informací, tak, abychom zlepšili jaksi průhlednost či povědomí o těchto podnicích. Hovoříme tady o nefinančních informacích nikoliv o informacích finančních. To je velmi důležité. Je důležité mít zprávy jednotlivých států. Ale kromě toho je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají finančních informací. Jeden návrh dokonce navrhuje změnu názvu této směrnice to sice v principu tedy udělat můžeme, můžeme navrhni, navrhnout změnu názvu, ale každopádně nemůžeme vnášet do tohoto návrhu nějaké další věci, které jdou nad rámec toho stanoveného rozsahu působnosti. Takže pokud eh, také bychom to, jak si měli ponechat na tom podávání zpráv eh, stát od státu. Já bych eh, chtěl zítra tedy do zítřka rozeslat kompromisní pozměňovací návrhy, které se budou řídit dvěma principy. Za prvé, jasná vůle nedávat eh, firmám za úkol to, co by měly dělat vlády. A za druhé, Podíváme se na stávající platnou legislativu a na to, co se týká sociální odpovědnosti podniků, o čem jsme v únoru hlasovali ve Štrasburku. Takže z hlediska těchto principů se domnívám, že bychom neměli měnit rozsah působnosti směrnice tak, jak je navrhován. Některé pozměňovací návrhy tímto směrem tedy zacházejí, například eh, navrhují změnu z 500 zaměstnanců na 250 zaměstnanců. Také se nedomnívám, že bychom měli měnit rozsah podávání zpráv eh, podniky. Myslím, že je důležitější identifikovat rizika a zaměřit se tedy tam, kde je to potřeba. To znamená, aby eh, podniky se opravdu zaměřily na to nejdůležitější. Takže já nechci nějak zásadně měnit ten systém podávání zpráv či zavádět nějaký unijní rámec. Především tedy to, tímto se opět vracím k tomu usnesení o sociální odpovědnosti podniku, kde jsme, eh, kdy jsme tedy jasně řekli, že nebudeme vydávat eh, pokyny k podávání zpráv o specifických parametrech. Takže Eh, myslím, že zůstaneme u toho podávání zpráv, která se drží tedy mezinárodní metodiky, tak jak se již běžně používá. Takže na závěr ještě několik konkrétních aspektů. Takže podávání zpráv eh, podle státu. Pozměňovací návrhy se v této věci týkaly velmi ambiciozních cílů a také některých mnohem skromnějších cílů. Ne všichni vůbec podpořili tato opatření. Já doufám, že se nám podaří v průběhu příštího týdne dosáhnout kompromisu. Velmi doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout eh, dohody, pokud jde o podávání zpráv eh, podle státu ale že se tím neohrozí budoucnost tohoto návrhu. Tento návrh mi připadá jako první krok směrem k závoznějším pravidlům, pokud jde o sociální odpovědnost podniků. V tuto chvíli bychom se měli omezit pouze na eh, ty primární povinnosti a teprve posléze se jak si zaměřit eh, či vydat, dívat dále do budoucna. Doufám, že ty priority zůstanou tedy stejné, že se nějak nepozmění a že se nám tedy podaří získat ta stanoviska, která nám umožní vytvořit dobrý kompromis. Děkuji paní Wikström, prosím. Děkuji, pane předsedo budu hovořit jménem paní Taylorové, která je stínovou zpravodajkou za Aldo, která, a která tady bohužel dnes dopoledne tady nemůže být. Eh, nejprve chci poděkovat panu Baltasarovi za vynikající práci odvedenou na tomto návrhu. Eh, Rebece se hm, velmi zamlouval ten celkový tón eh, této zprávy a snaha dosáhnout dohody. Včera bylo také velmi zajímavé vyslechnout si pana eh, komisaře Barniera, který včera ten, tuto zprávu tedy podpořil, takže to je také, myslím, velmi pozitivní signál. Eh, o tuto věc je velký zájem, což také okazuje vysoký počet pozměňovacích návrhů. Rebeka chce zdůraznit jednu věc, a to, že tento návrh nezavádí legislativní povinnost sociální odpovědnosti podniku. To, jestli se velké podniky chtějí zapojit do nějakých sociálních aktivit, je čistě na nich. Každopádně, pokud eh, tak učinit chtějí, tak je potřeba, aby to probíhalo transparentním způsobem. A mnoho podniků opravdu využívá um, svoje aktivity v rámci nějaké reklamní činnosti a tak dále a také při eh, podávání zpráv eh, akcionářům a tak dále. Eh, Rebeka také má několik věcí k pozměňovacím návrhům. Proběhla to velká diskuse, zda dodavatelský řetězec by měl také být zvážen. To je podle mého názoru důležitý mm, bod a měli bychom tu mm, tedy nastavit dobrou rovnováhu. Pokud chceme, aby velké podniky mm, informovali, podávali, tedy zveřejňovali nefina, nefinanční informace, například informace o celém dodavatelském řetězci, tak by to mohlo vést k velkému zatížení, které by mohlo být přeneseno na ten dodavatelský řetězec, který se může skládat z malých a středních podniků, což jsou tedy podniky, které jsou specificky vyloučené z rozsahu působnosti. Takže nejen, že by ty informace Nemusí být tedy nutné k tomu, abychom pochopili, jaký je environmentální nebo sociální dopad těchto podniků. Nicméně v, poté, co tedy došlo k obrovskému skandálu v, s textilkou v Bangladeši a potom skandálu s, horským, s, s koňským masem, tak opravdu nemůžeme eh, ignorovat environmentální a sociální rizika, která mohou vznikat v dodavatelském řetězci velkého podniku. To znamená, že velké podniky by měly eh, také podávat zprávy či zohledňovat rizika eh, tam, kde je to relevantní. A já chci jasně zdůraznit, že my jako ALDE podporujeme návrh eh, zpravodaje, pokud jde o due diligence a předkládáme pozměňovací návrh, který by tedy, který navrhujeme, aby velké podniky při, eh, jak se zvažovaly rizika, která se mohou týkat také dodavatelských řetězců. Za druhé, Rebeka chce také zdůraznit souladu vlastně s tím, co včera řekl komisař Barnier a co se objevilo v závěrech rady eh, v roce 2013. Eh, chceme tedy vidět rychlý pokrok v oblasti daňových podvodů, vyhýbání se daní a agresivních daňových úniků. Tento návrh nám dává příležitost se k těmto věcem vyjádřit a řešit je. Je to velmi důležitá věc, na které parlament musí tedy velmi jasně trvat a musí vyslat silný signál radě, aby usilovala o větší transparentnost v oblasti daní. Z těchto důvodů tedy podporujeme pozměňovací návrh Sharon Boylové a Rebeky Taylorové. Paní Taylorová se také e, těší na další spolupráci na této problematice v nadcházejících týdnech a doufá, že se nám podaří e, dosáhnout e, silné pozice. Já osobně děkuji panu Baldazarovi za vynikající práci. Děkuji, paní Lichtenberger. Ano, děkuji. Já se mohu téměř ve všech bodech připojit a musíme zohlednit několik věcí. Mnoho velkých podniků eh, dnes vydává eh, prohlášení eh, o tom, jak vnímá svou sociální odpovědnost. A mnoho z těchto prohlášení mají spíše charakter marketingového nástroje než co jiného. To znamená, že i, v Německu e, existují zprávy e, různých magazínů, které se snaží zjišťovat, co tam e, je vlastně napsáno, co to vlastně tam stojí, když nějaký velký podnik tvrdí, že že bude zřizovat školy například pro zaměstnance, tak co ti novináři zjistili, tak to bylo, že eh, možná asi před 15 lety ten podnik vybudoval školu a jinak nic. Takže tato prohlášení eh, existují, ale my eh, musíme hlídat, aby se z nich nestaly pouze marketingové nástroje, ale musíme jít směrem srovnatelnosti, aby opravdu ty základní informace byly srovnatelné. A musíme také trochu více hlídat pravdivost těchto prohlášení. A tady se dostávám ke svému velice důležitému bodu a to je ten problém dodávkového řetězce. Já vím, že je to těžké. My máme dnes často v jednom výrobku e, díly z celého světa, e, například Například někde se těží suroviny, někde se skladují součástky a někde jinde se montují. A já bych chtěla jenom ilustrovat, proč je to důležité. Představte si eh, podnik, velké, velké sídlo nějakého podniku v Evropě tak ta velkoryse pojatá zpráva tvrdí, že například jsou tu pro zaměstnance otevřené školky, které odpoledne přijímají děti, ale zároveň kritické díly produkce e, jsou přesunuty do Bangladeše a a tam tam zaměstnanci v Bangladeši rozhodně e, nedočkávají se takového e, zacházení přestože pro evropskou část firmy existují skvělá opatření. A tady je ten dodávkový řetězec samozřejmě relevantní, protože máme tu mezinárodní vývoj, který znamená, že e, všechny ty v uvozovkách špinavé, e, sociálně obtížné nebo nebezpečné části produkce se někam odsunou a ty skandály z posledních let to opravdu ukazovaly. Nesmíme zapomínat na to, co se stalo před nedávnem, že byly postaveny naprosto naprosto špatné pracovní budovy s nevyhovujícími podmínkami. I to eh, je potřeba zohledňovat, protože evropské podniky, eh, které eh, tak říkajíc opravdu se snaží o vylepšování pracovních vztahů eh, v jednotlivých zemích, které se snaží eh, dělat pořádek, tak ty mají velikou konkurenční nevýhodu. Eh, jinými slovy, pokud tady to nefi, tak tady ty nefinanční zprávy nepostavíme na lepším základě, tak to bude mít ten efekt, že podniky, které opravdu chtějí jednat sociálně a eticky, tak budou mít obrovské ekonomické nevýhody proti těm, eh, kteří sice eh, mají eh, určitou část produkce v Evropě, a které, které například dávají neplacené volno pro nemocné děti a tak dále, ale přitom ta hlavní část výroby probíhá někde jinde, tak za to je potřeba se stydět. Já bych chtěla, aby podniky, které opravdu plní to, co píší do těch svých deklarací, neměli žádnou nevýhodu proti těm, kteří mají nějaký velice neprůhledný dodavatelský řetězec a kde všechno kritické se děje e, někde mimo Evropu aby zkrátka netvořili nepřípustnou a neférovou konkurenci těm, kteří opravdu jednají eticky. Já bych opravdu chtěla, aby každý podnik měl ekonomicky dobrou šanci provozovat eh, fair trade, ne, tak jak to, ne tu značku fair trade, ale zkrátka dobré eh, pracovní vztahy eh, na celém světě. A my jsme viděli v Číně, že pouze tehdy má evropská ekonomika e, určitou šanci, když si podrží určitou produkci v Evropě. A ne když bude všechno vyvážet někam, kde je to nekontrolované a netransparentní. Takže právě proto e, je ta problematika dodávkového řetězce velice důležitá a já apeluji e, na své kolegy, aby samozřejmě přijímali Eh, argumenty podniků, že je to velká zátěž ale, a že je to příliš těžké, ale aby zkrátka eh, odpovědně jednali a samozřejmě v přehlednějších prostředích je potom to jednodušší a eh, je potřeba, abych zkrátka netrpěla konkurenční nevýhodou, když jednám eticky. A poslední bod. Samozřejmě nemůžeme připustit, aby eh, byly celé továrny například zrušeny, když eh, nějaká firma eh, řekne, že je pro ní problém, když musí zveřejňovat určité od informace a vyjedná si nějakou výjimku, tak potom je eh, celá tato zpráva k ničemu. Je to pouze jakýsi návod k použití toho zákona v konečném eh, důsledku, pokud to bude formulováno takto a nebude tím vůbec nic dosaženo. Vážení kolegové, ta zpráva jde poměrně eh, daleko, ale poprvé tady vidíme její význam, takže pouze pomocí transparence v obchodních vztazích můžeme e, eticky jednajícím podnikům, ať už v Evropě e, nebo e, někde jinde, dát šanci na trhu proti těm, kteří mají neprůhledný dodávkový řetězec a snaží se o Eh, neetickou konkurenci pomocí různých výjimek. Pouze eh, etnický, e, e, etickým obchodem jednáním se nám podaří eh, udržet produkci konkurenceschopnou v Evropě a o to si myslím, že bychom se snažit měli. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Masy, prosím. Děkuji pouze stručně můj kolega a přítel Koferaty je nepřítomen a já bych se rád přihlásil jeho jménem. On to celé téma totiž sledoval a já bych eh, rád eh, zopakoval tu tradiční, eh, ten tradiční přístup mé strany mé frakce, ta je víceméně známá, ale jedná se o důležitý prvek v kontextu této zprávy. Já jsem se vlastně cítil osloven, když zde i paní Wikström k tomu se vyjádřila, když pan komisař Barnier vlastně zcela na rovinu zde prohlásil, že nemůžeme zde tím rozrážet, vyrážet dveře, když už máme co dočinění s danou věcí. Takže s něčím jakoby už nebylo možné pohnout, ale když hovoříme o lesnických firmách, o těžebních firmách na jiných kontinentech, tam pan Barnier o tom hovořil a našim občanům jde o to, a to už zde potrhla i Rebeka, Našim občanům jde o to, že je přece jen významné, jak jsme v podstatě sledovali tu situaci v Bangladeši. Je to samozřejmě příče, příšerné. My jsme zákonodárci a my musíme na něco takového rozhodným způsobem reagovat. Já děkuji paní kolegyně Lichtenbergové, že potrhuje uh, tu chybějící transparentnost a že se nesmíme smířit s tím, že by si eh, podniky zkoušely něco vyjednat, co by zvyšovalo diskriminaci. Evropská unie stojí za etickým přístupem k obchodování. Tak eh, samozřejmě to znamená, že nesmíme otevírat eh, možnost nějakým způsobem pomocí výjimky si udržet nepřehlednost a netransparentnost. Jak řekl kolega Koferaty, důležité je, aby eh, ty smluvní strany, to zadávání zakázek mimo byly sledovány, což je důležitým prvkem to, aby se vůbec dalo eh, celou záležitost eh, podpořit a schválit. Není tajn? Ano, milí kolegové, na samém začátku bych ráda něco vyjasnila. Totiž my jsme tady už vedli ve výboru diskusi, buď mě někdo nesprávně přetlumočil, nebo se mi to špatně dostalo. Samozřejmě, že jsem nechtěla eh, v Evropě se dostat na úroveň Ruska nebo Číny z pohledu sociální odpovědnosti podniku. Já jsem spíš narážela jako na výsledek cesty do Číny, kde se ukázalo v rámci toho, jak právě hovoříme o tom podávání zpráv země po zemi. Že totiž eh, u různého zákonodárství, že o to nejde, že eh, když my si něco odsouhlasíme, nějaký zákon, že automaticky máme eh, problémy v té zemi, do níž jedeme obchodovat. Neustále se o to hádáme, zda opravdu záleží na tom, co si tady schválíme jako základ. Může nám komise dát příklad. A já jsem to pochopila tak, že když se naše delegace rozjela do Číny, tak eh, opravdu může dojít k problémům u tom podávání zpráv country by country. Chci chci eh, poděkovat eh, za to vyjasnění, kterého se zde dostalo té zprávě v diskusi. Já totiž nejsem toho názoru, že se ta zpráva má eh, rozrůstat na tisíce a tisíce různých případů, a že se jedná pouze o to, co zkracujeme CSR, čili sociální odpovědnost podniku. To musí být pochopeno jako dobrovolného, něco, co zachází za E, zákonně povinné zpřístupňování informací a ta dobrovolnost toho CSR musí se zračit v té zprávě a já to vítám, že zpravodaj jasně konstatuje, že zde nelze počítat s nějakými finančními povinnostmi, že ty sem nepatří, že to už by bylo cizí tomuto systému ani výslovně chci říci, nejde o to nějakým způsobem do té zprávy zatahovat povinnosti státu. E, například e, pracovní právo v daném státě, například délka pracovní doby, to vždy zůstává na tom, kterém státu to platí v každém státu jinak a to se sociální odpovědnosti podniku nemá vůbec nic co dělat. To už se sice objevilo ve dřívější diskusi, že totiž to, jak my si definujeme CSR, může vypadat jinak podle státu, ze kterého pocházíme. Ale mně jde jednoznačně o to, že zůstáváme za prvé u podniku, který zaměstnává nejméně 500 zaměstnanců. Já to neustále opakuji. V Německu máme trochu jinou definici těch středně velkých podniků, který se týká právě podnikatelů z eh, méně než 500 zaměstnanci. Pak máme rodinné podniky, které se financují z vlastního kapitálu a nemají vůbec zájem na zveřejňování něčeho, protože to je rodinný podnik, který ani není povinen nic zveřejňovat, že není akciovou společností. A nyní dodavatelský řetězec. Neustále se k tomu vracíme. Deset tisíckrát se zde uvádí situace v Bangladeši, ale paní Lichtenberger nehovoří konkrétně. Já bych jednoduše ráda věděla, jak já jako podnikatelka se mám s tou situací vypořádat. Já například osobně si do toho Bangladeše zajedu, dopředu, podívám se na ty tovární haly typicky, které tam tedy jsou. A přece ani v Německu, ani v Rakousku nejsme sami e, na sobě e, závislí, ale sedíme ve stejné hale s jinými, ať už krejčími a tak dále. Jak já například mám tu schopnost posoudit, jestli se ta budova zhroutí? Mám si objednat statika? Co já jako podnikatel v té věci mohu udělat? Já, když do ní vejdu a vidím tam dívky, například vypadají podezřele mladě, tak to možná ještě tak tak postihnu, že si můžu říct si dobrá, ta vypadá na 12 letou, na 10 letou, i když tady si dovolím připomenout, že stále znovu právě ze strany indických firm a indických združení, nevládních organizací dostáváme informace, že dětská zaměstnanost je často potřebná v mnohých částech světa, protože to dítě je schopno financovat přežití rodiny. Eh, takže často se nevládní organizace vyslovují proti eh, té věkové hranici 16 let, protože tím eh, lidé hladoví. Takže já nemohu neustále poslouchat příklad Bangladešu, protože já nejsem schopna posoudit, že se ta budova zhroutí, že se zřítí. Já musím důvěřovat místním stavebním úřadům, kolaudačním úřadům, možná bych se mohla vydat do místního úřadu a nevím, a co bych měla udělat? Měla bych je požádat, aby mě tuto konkrétní tovární halu nějak prokontrolovali, tam bychom museli v tom zákoně mít zcela konkrétní návod na to, jak ten podnikatel se má počínat, když například eh, mám někde 200 zaměstnanců, zejména žen, v nějaké budově proto tedy si myslím, že se tam nemůže zatahovat jen tak jednoduše ten dodavatelský řetězec, protože by to bylo příliš obecné a nereálné. A pak ještě jedna věc, kterou bych ráda vyjasnila. E, v červnu vešla v platnost ta přepracovaná směrnice a návrh komise se zakládá už na tom textu, který už vlastně není platný a já u pozměcích návrhů jsem u těch návrhů komise, které se zakládaly na tom starém znění směrnice, škrtla a navázala jsem vše na e, současný platný text, tak proto, abyste viděli, proč tam jsou ty změny, to zde říkám. Ale jde mi o to, abychom opravdu nescházeli pod hranici 500 Eh, zaměstnanců rovněž tady musí jít o společnost, která má zájem, nějaký zájem něco zveřejnit, čili že se to nesmí týkat rodinných podniků. Žádám že o to, aby se jednalo o zvláštní zprávu, která nebude podléhat auditu, protože komise říká, chceme mít posouzení dopadu, ale eh, posouzení toho, kolik to stojí, by pak musela předložit ona. Takže pokud budeme zacházet daleko za návrh komise, tak bychom opravdu nejdříve museli e, přistoupit k posouzení dopadu. A my nemůžeme neustále jako e, právní výbor žádat posouzení dopadu a pak přicházet z návrhy, které zacházejí tak daleko za návrh komise, že se vůbec nedrží toho původního úmyslu. Paní Lichtenberger, vy taky jste odpovědná za to, že se zde dodržují určité principy, určité právní zásady a pokud se chceme držet i vlastních norem, tak bychom to teoreticky vlastně vůbec neměli mít možnost schválit. Ano, to by se pak muselo zkoumat, zda to, s čím přicházíme, eh, je tedy e, je možné a proto si myslím, že by se ta zpráva neměla zbytečně nafukovat. Ano, děkuji pan kolega Speroni. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych e, požádat o několik věcí na vyjasnění. My jsme ten text obdrželi v Němčině a pokud, já tady bohužel neumím německy natolik na to, abych eh, se o něm mohl odborně eh, respektive fundovaně vyjadřovat. Pokud jde o název toho textu, tady se hovoří o změně směrnice, která již neexistuje. Směrnice 78 lomeno 660 a 83 lomeno 349 Eh, již byly zrušeny. Takže jak můžeme vlastně předkládat eh, legislativní návrh, kterým se mění směrnice, které již neexistují? My jsme poslanci parlamentu, budeme to muset, budeme to muset řešit problém, eh, který se týká již názvu. Jak můžeme tedy měnit eh, text, který již neexistuje? Myslím, že komise sama by měla zvážit eh, změnu toho názvu. Takže to je jedna z mých otázek. Možná to je otázka eh, na komisi. Mohl by odpovědět zástupce komise? Takže dám slovo zástupci komisi a potom ještě zpravodaji. Děkuji. Myslím, že bych se k této otázce tady mohla vyjádřit. Děkuji za slovo, pane předsedo. Komise mm, rozhodla o přípravě tohoto eh, návrhu v Dubnu, kdy jsme tedy chtěli řešit eh, problémy v oblasti zveřejňování nefinančních informací. V té době to již bylo opraveno dvěma směrnicemi, které v té době byly plně prováděny. Takže my jsme to schválili v dubnu a potom v červnu byla přijata nová legislativa, která zrušila obě řečené směrnice. Takže ano, máte pravdu, v tuto chvíli jsme ve fázi legislativního procesu, kdy projednáváme věcný návrh A jsme tedy v situaci, kdy ta legislativa, ke které se to původně vázalo, se e, již změnila. To znamená, že bychom zde měli odkazovat na směrnici, kterou se zrušily ty dvě původní směrnice. Takže je pravda, že tady je potřeba provést změnu. Speroni Dobře, nevím, jestli tato odpověď kolegovi mu stačí. Prosím. Eh, děkuji. Takže já jsem to pochopil tedy tak, že, ten, že když se předkládal návrh, tak eh, ty dvě směrnice eh, platily. Nicméně proč tedy komise nezmění název, když se změnila situace? Tomu nerozumím zkrátka tomuto přístupu. Velmi mě to překvapuje. pokud by si to zpravodaj neuvědomil, tak bychom se nadále zabývali textem, kterýž neplatí. Já mám podezření, že zřejmě v trilogu si vyslechneme ze strany komise nějaký konkrétní technický problém, kterým se to vyřeší a přizpůsobí. Já si ještě dovolím komentář ze své strany. Ano, čemu se musíme za všech okolností vyhnout, tady se myslím všichni na tom shodujeme. Něco se musí dostavit, ale rozhodně tam nesmí být povinnost auditu. Uh, to je úplně nepředvídatelné, nepropočítatelné náklady, veliká pracnost pro podnikatele, úplně proti duchu toho, co máme v nařízení, když se snažíme tvořit rovné podmínky, eh, tam bychom posílili diskriminaci a věcně ještě, když chceme něco silnějšího než u směrnici o účetní závěrce. Tam přece hovoříme, že nám stačí e, prohlášení o závazku, takže tady nesmíme tvořit nové věcné okolnosti. Druhá věc se týká otázky výhledu. Včera jsem správně poukázal před panem komisařem na to, že je to v zásadě smysluplné, rozumné a že by se to brzy mělo dovést ke zdárnému konci. Ale čím víc na to nabalo, schvalujeme, tím je nepravděpodobnější, že se dostaneme k něčemu do konce našeho legislativního období. Nezastírejme si, že v naradě je celá řada států, která vše považuje za eh, hloupost a udělají to pak podobně jako u té směrnice o účtovnictví, kde e, s něčím přijdou, co jakoby schválí, ale v tom jádru se to budou snažit kopnout do auto. Takže Samozřejmě, že pak budeme vyjednávat, aby to tam bylo, ale nevzbuzujme zbytečná očekávání, nebuďme naděje, která víme, které víme, že jsou nereálné, neprosaditelné. Kolegyně si to uvědomuje, že zde je masivní zájem na tom přece jen vše prosadit do konce našeho volebního období vše přehnané, přetažené tuto šanci snižuje. Takže prosím, nestrácejme to ze zřetele. Samozřejmě, když se posadíme e, společně ke trialogu, tak se ještě kde co může podařit dosáhnout. Pak ještě paní zpravodajka, pak paní Tain a paní Lichtenberger. Dobrá. Takže nejdříve paní Tain a pak paní Lichtenberger. Ano. Já pouze bych ráda odpověděla panu kolegovi Speronimu. Já už jsem sama prohlásila, že jsem si vzala eh, text komisní, škrtla jsem ho tak, jak leží a běží a pak jsem sama se vstáhla k eh, novému znění směrnice a zapsala jsem tam nový text směrnice a vůči němu ty opravy. Um, a já bych pouze ráda věděla eh, od komise, jak postupovat, protože já jsem v té situaci poprvé. Jak technicky vlastně se to má provést? Já jsem si to takhle vymyslela, ale vlastně nevím, jestli je to správné. Uh, tím, že já měním text nové směrnice, tak alespoň já všem ozřejmuji, že pracuji s novým textem směrnice a nikoli s něčím, co už stejně neplatí. Ale chtěla jsem se ujistit, je to řádný postup, jak tady máme zavádět eh, pozměňovací návrhy. No to ani není otázka na komisi, říká předseda, to je otázka našeho eh, pracovního řádu, kterou si musíme zodpovědět sami. Paní Lichtenberger, k tomu problému já jsem přesvědčena, přesvědčena, že se to musí někde buď poznamenat, anebo se tím zabývat. V trialogu bude příliš pozdě, že tam už jsme vlastně tu práci vykonali, ale pokud nám tam schází eh, základ, právní základ, tak co s tím? Ještě chci reagovat na paní kolegyni Tain, která eh, velice Eh, rozhodným způsobem zesměšnila mou analýzu dodavatelského řetězce. Na to chci říci, že když se podíváme na továrnu jako v Bangladeši, která se zřítila, tak si myslím, že tam, když přijedeme, tak nemusíme potřebovat nikoho a hned vidíme, že tam něco nesedí přece jste mohla si přečíst zprávy, že tam byly obrovské praskliny v těch zdech a ta byla jenom zaplácaná a přitom ten novinář to zcela jasně viděl. Takže takto si nezlehčujeme situaci, že to jenom odsuneme někam a řekneme, já přece si nemůžu vždy pozvat statika. U dodavatelského řetězce přece rovněž jde o to, že to zadáváme tak, že budeme sociálně odpovědní a že se podíváme, zda tam opravdu velice nápadně mnoho příliš mladých dívek, anebo zda například je zcela zřejmé, a to nám musí být do očí a to opravdu ty reportáže ozřejmily. Tam to nikdo nepředstíral. Zda zcela uh, zásadním způsobem je porušován pracovní, porušováno pracovní právo. Zda se například u té výroby eh, používají nějaké agresivní chemikálie, to je přece ve vzduchu, to se nadechnete a víte to. Já samozřejmě tady nechci žádat, aby stát musel vydávat nějaké kolaudační papíry u každé čínské firmy, protože to si by měl stát uhlídat, ale e, žádám, aby pokud je něco na slunce jasné, velice nápadné, tak se k tomu musí přistupovat odpovědně a neprovozovat tady nějaký greenwashing, kde někdo mi řekne, já stavím v Africe školu a přitom po 15 letech ještě po ní není ani stopa. E, já chci vědět, za jakých podmínek ti lidé si e, musí vyrábět e, ty t-shirty, které my kupujeme za euro 99, protože tam mi bude velice jasné, že někdo někoho klame a potřebujeme přece nějaké normy a proto to považuji za nutné zde minimálně eh, navodit nějaké jasno. Samozřejmě, že neřešíme problémy Bangladeše nebo Konga, to by se nám nepovedlo, ale chceme omezit rozsah těch problémů a chceme nasadit našim podnikům nějaké svědomí. Jinak nám i tak ta výroba přesídlí od nás do těchto oblastí, kde nefunguje vůbec nic, kde ne, nikoho nic neváže a na to nesmíme zapomínat. Good, Tak ještě dva lidé se hlásí o slovo, kolega Sperony a potom kolegyně Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já bych tu zmínil eh, řeč z roku 1993. Eh, ta v podstatě podporuje eh, to, co řekla paní Lichtenberger. Nicméně je jasné, že ten monitorovací proces je velice náročný. Samozřejmě, že když že ve zdech budovy jsou praskliny například, ale jak potom můžeme uložit společnosti povinnost jet se podívat na ty pracovní podmínky eh, a ověřit si je. Možná, že na to bychom měli myslet, když uzavíráme s dotyčnými zeměmi eh, obchodní umluvy, protože eh, nechat na samotné společnosti, aby to dělala, aby prováděla tuto kontrolu, tak umíte si představit, jaké by to sebou neslo náklady a jaké by to neslo obtíže. Takže já si myslím, že to by se velice těžko prakticky dodržovalo. Ano, ale my tu hovoříme o povinnosti eh, vypracovávat zprávy, takže tady ještě je potřeba eh, aby ta zpráva byla transparentně sepsána, adresována národním orgánům. Paní Wikström? Děkuji, pane předsedo. Eh, já jenom chci ještě jednou zdůraznit, že toto není legislativa o společenské odpovědnosti podniků tato zpráva se zabývá e, zásadní potřebou vyšší transparentnosti těch zpráv. Tečka nezabředejme do debaty o společenské odpovědnosti podniků. O tom se můžeme bavit o kávy. U kávy to je e, vždycky zajímavé bavit se o e, humanitárních aspektech velkých firm, ale teď to není naším tématem. Já si myslím, že pan Baldassare odvádí skvělou práci Eh, bere ji vážně a eh, my bychom se měli snažit dosáhnout silné parlamentní pozice a podpořit našeho zpravodaje eh, v trialozích, které se týkají této záležitosti, což je transparentnost. O čemkoliv jiném se můžeme bavit třeba na Vánoční besídce. Genau, Rafaele Baldassare. Rafaele Baldassare, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych rád poděkoval kolegům za jejich komentáře a eh, za eh, komplimenty. A pokud jde o jejich návrhy, tak Děkuji také za vášnivou debatu, ale myslím si, že musíme postupovat realisticky při naší práci. Myslím si, že Cecilia i pan předseda eh, to tady už zmínili. Společnosti se na toto téma dívají poněkud zdrženlivě a v radě je většina členských států proti, ale doufám, že navzdory tomu všemu eh, budeme schopni něčeho dosáhnout. A musíme vycházet z faktu, že kromě e, účetních informací, které má e, evropská firma nad 500 zaměstnanců a 40 milionů obratu e, musí podávat, tak ještě budou vypracovávat také zprávy o nefinančních informacích, jako jsou ekologické aspekty a tak dále. A to je důležité protože tady nejde jen o filantropii nebo společenskou odpovědnost podniků nebo e, o něco jiného. My zkrátka žádáme společnosti, aby e, obecněji a šíře přistupovali k, ke své transparentnosti a to je náš skutečný cíl. Já si uvědomuji, že v různých zemích je, jsou situace různé, ale možná bychom mohli lépe sledovat eh, bezpečnost výrobků, vysledovatelnost původu. Můžeme se zabývat zeměmi, kde se produkty vyrábějí a pak jsou zasílány do našich zemí. Jestliže nějaké tričko se prodává za euro 99, tak eh, by mě potom zajímala cenovka toho produktu, tam se podívám, tam uvidím, kde bylo to tričko vyrobeno a když bylo vyrobeno eh, v Bangladeši, tak eh, pochopím tu nízkou cenu, protože tam samozřejmě je běžnou praxí dětská práce a další problémy a možná potom spotřebitel se rozhodne si toto tričko nekoupit. Ale my nemůžeme ukládat povinnosti našim eh, firmám nebo firmám, které dokonce sídlí v jiných částech světa. Protože jsou samozřejmě firmy, které nejsou například pobočkou Fiatu nebo Benettonu, ale jsou to místní firmy, které pracují pro třetí strany a vyrábějí produkty ve své zemi a pak je zasílají evropským společnostem. Takže představme si na chvilku, že bychom byli schopni regulovat celý tento dodávkový řetězec ale to by byl velice náročný úkol a musíme postupovat velice realisticky a uvědomit si, že naším cílem je vyšší transparentnost, lepší výměna informací mezi firmami a veřejností a že tady ve výboru Jury se musíme zabývat tím problémem zpráv podle jednotlivých zemí. A to také říkal komisař Barnier, abychom si vzali k srdci. Musíme si uvědomit, že členské státy také e, musí sehrát svou roli. Jestliže se chceme vyhnout daňovým únikům, tak jedním z kroků by možná mohlo být lepší, lepší monitoring pomocí zpráv v těch zemích, kde ty firmy provozují činnost. V některých případech půjde o prioritní informace, a potom to budou další sdělení s dalšími méně významnými informacemi. Možná nejlepší přístup by byl eh, postupovat opatrně a v příštích měsících a letech dále debatovat o tomto tématu. Já bych byl spokojen, eh, kdybychom eh, mohli dosáhnout přijetí této zprávy ke konci tohoto legislativního období. A naším cílem, což musíme mít na paměti, je, že chceme něčeho dosáhnout a být přitom velice konkrétní. V kompromisních dohodách se pokusím začlenit všechno, co dnes ráno zaznělo, ale pokusím se vyhnout tomu, abych nastavil cíle, kterých bude těžké dosáhnout což by mohlo také zabránit schválení této směrnice. Děkuji. Děkuji, takže eh, hlasovat budeme v prosinci a pak se uvidíme, jak to bude. Dále postoupíme k bodu 26, což je znovu bod kolegy eh, Baldasareho. Je to zpráva o eh, delegaci do Číny. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente. Come noto, una delegazione della nostra Děkuji, pane předsedo. Jak eh, všichni víte, ehm, delegace z našeho výboru, které jsem měl to čas předsedat, ehm, navštívila Čínu na konci eh, října. Účastnila se paní Galo, paní Lichtenberger, paní Wikström, pan Speroni. A já chci poděkovat kolegům za vynikající příspěvky do diskuzí v průběhu těch setkání, která jsme měli. Chci také poděkovat sekretariátu za jejich pomoc a také zástupcům skupin, kteří eh, odvedli opravdu vynikající práci, za kterou jim děkujeme. Se, v Číně jsme se tedy sešli s komisí, kteří eh, nám nás doprovázeli na ta setkání a jak si nabízeli odlišnou perspektivu, či trošku jiný úhel pohledu. My jsme k tomu vypracovali e, zprávu. Já nebudu zacházet e, do detailů, ale dovolte, abych e, stručně schrnul témata, kterými jsme se v průběhu těchto setkání zabývali. Měli jsme briefing a odborníci z Evropské delegace v Číně nám poskytli obecný přehled o situace o situaci v zemi. Zdůraznili dvě eh, okolnosti. Za prvé nedostatek, nedostatečný právní systém. Právní systém v podstatě eh, určuje komunistická strana a za druhé eh, nárůst střední třídy a zvýšená vnímavost či citlivost této nové třídy k občanským právům a osobním svobodám a také větší citlivost vůči životnímu prostředí a ekologickým problémům, se kterými se země potýká. Delegace Evropské unie také upozornila na některé specifické aspekty eh, autorského práva v Číně. Například lakost eh, versus krokodýl, což je tedy jeden případ, eh, ke kterému který je známý. Samozřejmě pro eh, z spotřebitele je tady eh, velký problém, velký zmatek, pokud jde o tyto značky. Autorská práva a značky eh, jsou složitou problematikou. Kolegové, kteří jsou tedy odborníci na tuto věc, se k tomu vyjádřili. My jsme se setkali se zástupci právního výboru parlamentu, také s vládou tyto věci eh, ří, řeší komise, otázky tedy autorské práva řeší komise, která se tím zabývá již 20 let, ale není tu velká politická podpora. To také vede k určitým problémům ve společnosti, pokud jde o um, autorské poplatky. To znamená, tyto autorské poplatky jsou určeny pro držitele autorských práv. Asi si umíte představit, jak je tato záležitost problematická v tak obrovském e, státě. Delegace měla společné setkání se výborem IMCO. Já bych chtěl ještě zdůraznit, e, že my jsme na všechny naše schůzky dorazili včas. A když jsme se měli sejít eh, s výborem IMCO, tak eh, to byla jediná vlastně, eh, jediná doba, kdy jsme vždycky dorazili pozdě. Tam se nám nedařilo. Zabývali jsme se také obchodními vztahy Evropské unie a Číny v Evropské obchodní komoře. Hovořili jsme o veřejných zakázkách a já doufám, že se nám podaří co nejrychleji dokončit vyjednávání. Jejíž cílem je posílit evropskou vyjednávací, eh, evropskou obchodní pozici v Číně, pokud jde tedy o naše obchodování Eh, Číně. Takže nebudu zacházet do dalších podrobností, to vše najdete v té zprávě. Rozhodli jsme se také vypracovat zprávu k reformě týkající se obchodních značek. A pokud jde tedy o ten případ Lakoste a Krokodýl. Bericht. Děkuji za tuto zprávu. Nejdřív paní Richtenberger, poté paní Wikström. Děkuji mnohokrát za eh, tuto zprávu, která byla eh, formulována velmi zdvořile, řekněme. Ty rozdíly mezi eh, už v právním systému a potom také v aplikaci e, potom toho právního systému byly zjevné a má také pokud jde o doložky o koexistenci značek a patentů, ale ty se prosazují velice e, restriktivně, to je jedna věc. A druhá věc je, že zjevně to e, vede potom k tomu, že se z toho stává zásada a to je také potřeba mít na paměti. My máme také tyto doložky, my eh, máme nějaký postup pro případ, kdy eh, existují nejasnosti, ale tam eh, se z toho stává princip mně nejde e, ani tak o to hodnotit, e, zda máme pravdu my, máme pravdu my anebo e, čínská vláda, čínská komunistická strana, ale myslím si, že to ústřední a důležité je, aby lidé, kteří chtějí v Číně podnikat, tyto informace měli abychom jim je zprostředkovali, protože samozřejmě tu máme už celou řadu dlouhou historii eh, špatných investic nebo pokusů eh, evropských firm eh, proniknout na čínský trh se svými značkami, přestože byly řádně ohlášeny čínským úřadům a nakonec se dozvěděli, že právě kvůli této koexistenci eh, různých značek musí své činnosti nechat. Takže to je poměrně těžké, aby eh, evropská firma dlouhodobě byla přítomná na čínském trhu. Eh, a to zcela bez ohledu na ty povinnosti v oblasti joint ventures, které jsou obsáhlé i nadále, ale podle mě hlavním bodem je to, abych to je také trochu naše povinnost a myslím si, že také povinnost naší obchodní e, komory e, upozorňovat lidi na to, e, na jaké podmínky tam narazí. A právě to a také, aby eh, byly eh, tato, toto usnesení používáno, abych eh, na něco nenarazil a dopředu věděl, jak je dlouhý ten ohlašovací proces pro uznání mé značky, a, ne, a takže aby, aby potom míru milovně koexistovaly kopie a moje značka a potom můj obchodní model vůbec nebude fungovat. Eh, takže eh, podle mého názoru eh, musíme nejprve uznat, že v jiných světových oblastech funguje jiná logika a eh, musíme také potenciálním obchodním eh, partnerům eh, v Evropě sdělovat, aby si nedělali příliš velké iluze. Při vstupu na čínský trh dosud znám velice málo evropských firm, které, které vyhrály proces o značku Znám naopak celou řadu, které museli přehodnotit své postupy, protože najednou jejich kopie byly podle čínského práva legální a existovaly tam vedle těch pravých značek, což je z hlediska hospodářských kontaktů eh, velice obtížné. Tak to je pro nás takové varování, abychom když v Evropě vyostřujeme a zpřísňujeme zákony v oblasti e, ochrany značek a tak dále, tak nemůžeme očekávat, že e, to že to na obchodní vztahy s Čínou bude mít nějaký dopad, který odpovídá našim záměrům, ale nakonec podpůjde pouze o e, naši e, evropskou identitu. Když e, tedy tady hovoříme o falšování značek, které se potom dostávají na trh, tak tomu nezabráníme přísnějšími zákony v Evropě. To je zcela zjevně iluze protože nějaké ustanovení, které platí u nás, e, tam e, je e, ten princip úplně jiný. A to musíme mít na paměti a musíme se s tím smířit, když diskutujeme o změnách v ochraně patentů, copyrightů a tak dále u nás v Evropě. Tím nevyřešíme problém který vyvstává v obchodu s mimoevropskými eh, zeměmi. Takže to je pro mě velice důležitá zkušenost a díky velice dobře připravenému zasedání eh, se ukázalo, že že tu jde o signál, aspoň pro mě, abychom eh, věděli, když se soustředíme na to, co před námi leží, tak zkrátka musíme to předat dál eh, těm eh, lidem, kteří chtějí vstoupit na čínský trh aby evropské podniky věděly, co na ně čeká v případě eh, joint ventures. A to je podle mě to hlavní. Já děkuji za tu zprávu, eh, byla velice dobře strukturovaná a musím říct, že evropští zástupci eh, se velice snažili při přípravách i při rozhovorech samotných. A nakonec bych ještě chtěla zmínit, tu z Copyright Society, tak to je 60 eh, lidí na celou Čínu. A tento model tam tedy existuje naprosto v rudimentární podobě. Toho si musíme být vědomi. Je to model, který je čínské kultuře vlastně cizí tak to je pouze jakýsi požadavek Světové obchodní organizace, který tam byl eh, implantován a eh, jak může 60 lidí uhlídat stát, který má 1,3 eh, milionů, miliard obyvatel. Pokud jde o ochranu značek, to je mi poněkud nejasné. Děkuji. Prosím, paní ano, paní Wikström. Ano, děkuji. Je dobré, že se pouštíme do podrobnosti i o tom, jak je ta situace dvojznačná, dvojsmyslná, když přijde na ochranu duševního vlastnictví v Číně. Ale když tedy o tom hovoříme, tak se obracím na vás, pane Baltazara, jako e, předsedovi té delegace. Ano, velice plodná návštěva, nesmírně zajímavá, která nám rovněž znázornila, že i my v tomto výboru jsme schopni fungovat jako velice pádný tým. My jsme se navzájem navzájem Doplňovali, Bylo to i takové příjemné, veselé a zároveň e, velice funkční. A chci ještě poděkovat sekretariátu. Opravdu ten program byl sestaven e, geniálně. Někdy musíme být vůči sobě milí, musíme ocenit, když se někdo takto snaží, protože právě díky vám to byl velký úspěch. Nyní chci něco podtrhnout. My jsme něco slíbili, totiž pozměňovací návrh vůči zákonu obchodní značce, o kterém hovoříme. Oni na konci srpna se rozhodli, že to vstoupí v platnost v květnu příštího roku. Jak ten výbor právní v Číně, tak nejvyšší soud se na nás obraceli a chtěli vědět, jak naše stanovisko zní, tak možná to musíme vzít vážně a musíme jim nějaký text dodat. Slíbili jsme jim to, je to i taková zajímavostka. Jak já z Evropského parlamentu, ne, abych si myslela, že to celé rozhodnu, ale že oni nás berou vážně, že si to přečtou, co my jim předložíme a zabývají se tím. A to je pro nás výborná příležitost. Ne, že my bychom jim změnili ty zákony, ale že přece na ně budeme mít svým malým dílem nějaký vliv. Takže to jsem zde chtěla potrhnout. Ujměme se toho, vzájemně si teda poděkujme za velice kvalitně strávený týden v Číně. Děkuji, pan kolega Gámy. Chiedere al relatore una precisazione ulteriore rispetto al problema požádat eh, pana zpravodaje eh, o jedno vysvětlení. V roce 2007, na konci roku 2007, možná v roce 2008, byla v Číně jiná delegace a já jsem měl tu čest, že jsem se účastnil tohoto, této cesty. A my jsme se dívali, zabývali některými věcmi v rámci jejich eh, systému eh, soudnictví. My jsme měli v 8 hodin ráno schůzku, která se měla týkat padělání. V eh, my jsme tam dorazili, těsně předtím k nám přišlo nějakých 7-8 lidí, kteří se nám snažili prodat falešné Rolexky eh, za nějakou směšnou cenu. My jsme se setkali se zástupci soudnictví dvakrát nebo třikrát, už si přesně nepamatuji, s kým konkrétně. Eh, jasně z toho vyplynulo, jaké jsou tedy rozdíly mezi východem a západem a Čínou na jedné straně a některými evropskými zeměmi na druhé straně, jaké jsou ty rozdíly. A eh, bylo nám tehdy řečeno, že se pomalinku, jak se dláždí cesta k samostatnosti soudního systému. To bylo před pěti lety, došlo k něčemu, je to lepší? Progreso je fato. Ano, samozřejmě, že k určitému pokroku došlo. Delegace EU se zúčastnila konzultací pokud jde o obchodní značky a tak dále, tak jak o tom tady hovořila eh, Cecília, což by mělo začít, to je nový systém, který by měl začít, v platnost, eh, začít platit eh, od května, takže to je třeba jeden příklad. Pak je tady druhá věc a to je právní jistota. Zákon samozřejmě může být napsaný, může být schválený, může vstoupit v platnost ale jedna věc je Peking a druhá věc jsou všechny další provincie, kde ta realita je zkrátka úplně jiná. Já si nejsem úplně jistý, jak efektivní je provádění práva Takže tato právní jistota, to je jedna otázka, jedna věc velkým otazníkem. Pak tady máme eh, soudnictví. Eh, projednání případu trvá velmi dlouho. Arbitráže mm, se zdá, že fungují poměrně dobře, nicméně pravomoci těch eh, stran arbitráži jsou poměrně Eh, zvláštní, poměrně velké. My jsme se setkali eh, tedy s eh, někteřími společnostmi, které tedy provádí arbitráže. Ehm, samozřejmě ti, mm, tam nás tedy trošku překvapilo, že někteří Někteří tyto lidé jsou velmi mladí a mm, ještě asi nemají tolik zkušeností. A také po několika schůzkách několik eh, poslanců přeje, navštívili továrnu na, eh, na eh, plát Abí a tam se velice lehce měnily ty značky, lítalo to z jedné druhé, takže vlastně se nevědělo, pro koho oni vyrábějí, co je pravé, co je falšované. Na čínském trhu by tedy jakékoliv hlídání určité značkové pravosti bylo v praxi velice obtížné a e, mnohé advokátní kanceláře se snaží na to odkazovat, nabízet právní poradenství, ale jak můžeme se předem začít chránit, než tedy se pustíme do obchodování v, Kíně, v Číně, než si tam chceme eh, začít otevírat nějaký provoz a tak dále například registrace. E, ano, chceme se nechat registrovat víceméně hned při vstupu na trh, protože jiné firmy v podstatě o svou značku přišly, když už přišly do Číny a místo jejich značky nakonec trh zapravili padělky. Takže to se musí řešit předem a e, to vše souvisí s tím, jak se tam prosazují zákony v praxi. A já každopádně děkuji všem spolupracovníkům, kteří tu cestu připravili a postarali se o to, že ty zkušenosti byly velice podnětné a bohaté a že jsme se právě tolik dozvěděli. Opravdu je důležité zabývat se tak obrovskou zemí jako Čína a i po právní stránce. My se k tomu tématu určitě budeme vracet pak ještě máme zde eh, tu záležitost Cecíl, jak jsme hovorili o tom zákonu o padělcích, určitě se ho zhostíme. Ano, tento úkol, eh, tady se s tím vlastně nepočítá eh, v našem řádu pracovním a e, v našich úkolech. E, to jsou problémy, které souvisí s konferencí předsedů a s naším výborem. Takže já navrhuji kolegyně Wikström, kolega Baltazar a sekretariat se posadí spolu společně ke stolu navrhnou určitý dopis, předloží ho koordinátorům a kolega Baltazar jako předseda delegace to se píše jako předseda delegace. Tak to asi po technické stránce bude nejsnadnější. Nebude to oficiální tedy psaní parlamentu, bude to pouze určitý hlas ze strany té delegace, kterou my jsme zmocnili a bude to víceméně v návaznosti na její návštěvu. Pokud tedy s tím souhlasíme, tak tak to aspoň nebudeme muset řešit řešit nějak více byrokraticky. Takže to uzavřeme. Zejména děkuji panu kolegovi Baltazáre a eh, bod páně Karimu přesouváme, eh, v 15.30 jim začneme, tam jde o eh, subsidiaritu a úřad Evropského veřejného žalobce. Máme nyní alespoň delší obědní přestávku. Děkuji.